a pak od 9 až do půlnoci. Pořád jednání je publikován a máme ho jak na papíře, tak i na internetu. Tím je zasedání uzavřeno. Děkuji.